review one with only six reports. drodzy Państwo, koleżanki i koledzy posłowie, do... Dámy a pánové, budeme pokračovat. Čeká nás vysvětlování, hlasování. k návrhům, se kterými jsme právě skončili, takže nejprve je to vysvětlení hlasování o zprávě Krise Davise o konkurence schopné nízkouhlíkového ekonomice do roku 2050. Jako první má slovo pan Kaminsky. Pane předsedo, vážení kolegové, samozřejmě cíle stanovené ve zprávě jsou velice, obec, velice štědré, protože ochrana životního prostředí je něco, za, co podporujeme všichni, ale je třeba eh, také si uvědomit, že v EU v poslední době je taková tendence mm, pro ekologických řešení eh, v situaci, kdy ale jsme osamoceni. E, toto přesvědčení nezdílí třeba Čína a další velcí hráči. V Evropské unii tedy my platíme vysokou cenu za mm, tyto e, ušlechtilé záměry a e, je to na úkor hospodářství těch méně rozvinutých průmyslových států a tudíž <clears throat> Nemohl, nemohl jsem proto hlasovat pro tuto zprávu. Děkuji. A Francesco de Angelis, minuta. Děkuji, pane předsedo. Odsouhlasení eh, této zprávy má přispět k tomu, že se zvýší úroveň investic a takto se bude garantovat průmyslová budoucnost Evropy. Je třeba průmyslovému sektoru dát nezbytný stimul, aby průmysl propagoval investice ve prospěch ekonomického růstu a zároveň, aby se snižovaly emise CO2. Eh, nízkouhlíková ekonomika tedy, tedy v žádném případě nemůže ale oslabit konkurenceschopnost Evropy, ale naopak musí posílit. A nakonec je důležité podpořit investice, které jsou nezbytné pro to, abychom podpořili eh, obnovitelné zdroje, abychom garantovali úspory a takzvanou čistou energii v tomto bodě ekonomika musí e, zrychlit, pokud nechce být pozadu a tedy je třeba přejít od slov k činům a je třeba mít e, zelenou e, ekonomiku, která bude stimulovat rozvoj a růst. Děkuji. Nyní jednu minutu má pan Sonik. Děkuji, paní, pane předsedo. Co se týče sdělení komise o kterém je zpráva pana Davise, která se týká nízkouhlíkového hospodářství. Zde musím zdůraznit dvě věci, a to jsou náklady na snížení těchto emisí a za druhé, e, znamená to větší nejistotu pro průmysl. Průmysl potřebuje jasný signál, jak investovat, kam investovat. Nicméně ve stejném materiálu také e, Eh, my v podstatě měníme takovou dohodu, eh, kterou jsme již uzavřeli před pár lety. A eh, na tomto základě právě průmysl plánoval své investice do roku 2020. A tedy jak je to s tím regulačním rámcem a jistotou? Takže zde musíme ještě se dohodnout tedy na celém balíčku a musíme si stanovat nové cíle snižování CO2. Pan Bělan. Panie przewodniczący, jsem za odrzuceniem. Pane předsedo, já jsem hlasoval proti zprávě. Protože tato strategie je taková příliš jaksi nahodilá a diletantská. Polská vláda se domnívá, že Eh, všechny ty eh, dohody se musí uzavřít eh, do třech let po vyjednávání o změnách klimatu. My nevíme, jak bude vypadat naše ekonomika do budoucna. A mm, to mm, tedy velice poškodí průmysl, především polský průmysl, který je založen na těch fosilních strojích. To zvýší jejich provozní náklady a mm, tento, mm, tato, e, tento předpis e, bude znamenat e, velké náklady, náklady navíc, čím se sníží životní úroveň každého Poláka. A proto nesouhlasím s sdělením komise. Je to přimrštěné. Pan Petriar. Děkuji, pane předsedo. Snížení CO2 emisí je důležitým cílem ochrany ovzduší ale jestliže se omezíme pouze na snižování CO2, tak to není správné. Toto vede také k chybným pobítkám. Musí nám jít především o úsporné zacházení s našimi přirozenými surovinami. A také nesmíme CO2 omezit pouze na jednotlivé sektory, protože pro zemědělství jsou cíle příliš vysoké, nejsou vědecky zdůvodněné zdůvodnitelné, protože potřeba potravin a výživy stále stoupá. Zemědělství je součást řešení problému, protože tam také mohou existovat uzavřené cykly. Právě proto jsem mohl pouze se zdržet u tohoto hlasování. Děkuji vám a následující je paní Nabazesku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože podporuji příspěvky EU v rámci mezinárodních smluv o klimatických změnách. Já se domnívám, že EU tento plán potřebuje v rámci EU strategie 2020. Tak budeme schopni zabezpečit trvale udržitelný ekonomický růst my podporujeme eh, principy v tomto dokumentu, ale také Rumunsko a další východoevropské země se domnívají, že je důležité zabezpečit a zaručit také benchmark z roku 1998. A jde také o to, aby tyto členské státy mohly snižovat emise CO2. My mu musíme také se zabývat povolenkami vyplývajícími z Kyoto systému. Musíme také podpořit veškerá řešení v rámci evropského systému. A dalším řečníkem je Sean Kelly. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva obsahuje dobrá doporučení, ale je tam i řada kontroverzních doporučení. Nakonec většinu z nich eh, je třeba zamítnout a já myslím, že ten výsledek byl uspokojivý. Jde o konkurenceschopnou ekonomiku. My teď ale zažíváme ekonomickou krizi a aby ekonomika v Evropě rostla, aby vznikala pracovní místa a nové, nové sektory, tak proto musíme být schopni konkurovat se zbytkem světa a je třeba tedy to vybalancovat a dát do rovnáhy s ekologickými obavami. Samozřejmě některé ty aspekty ekologické pomáhají naší ekonomice, ale některé ty aspekty ze zprávy ne. Co je klíčem pro Evropu teď je, aby ostatní země jako Čína a Indie také se zapojili a vlastně, aby všechny státy na celém světě, aby jednali globálně, společně a řešili tento celosvětový problém. O to jde. Děkuji. Děkuji vám a dalším řečníkem je pan Tenok. Pane předsedo, já jsem se zdržel při hlasování o této zprávě, neboť tato myšlenka je dobrá. Například hodláme bojovat proti klimatickým změnám, ale bohužel zpráva žádá, aby komise předložila opatření na docílení cílů v roce 2030 příliš rychle takže zatím se také nezabýváme stroskotáním systému s obchodováním s povolenkami. A také se zde začlenuje letecká doprava do povolenek. My jako politická skupina jsme toho názoru, že nemůžeme opravdu akceptovat cíle například v oblasti zemědělství. A právě proto jsme se jako skupina zdrželi. Děkuji vám. A nyní přejdeme k hlas, vyjas, vysvětlení hlasování u diskriminačních internetových stránek. Jako první bude hovořit pan poslanec Kaminský. Parlamencie Europejský. To, co děje se ostatně eh, v Holandii to, co se stalo nedávno v Nizozemsku, kdy jedna politická strana, která e, podporuje e, nizozemskou vládu, tak ta e, využívá nenávist vůči přistěhovalcům ze střední východní Evropy a zneužívá to ve svůj politický prospěch. A my tedy jsme jasně proti. Jsem rád, že to, co se děje v Nizozemsku, že vzbudilo takový odpor a opozici zde v parlamentu. Ale, a vš, bohužel, mm, mm, takovéto věci se dějí nejenom v Nizozemsku. Hlasy proti třeba polským eh, přistěhovalcům, ty slyšíme i ve Velké Británii. A mm, i eh, eh, ze úst příslušníků stran, které jsou zastoupeny i v tomto parlamentu já doufám, že tady naši europoslanci kolegové budou apelovat na své kolegy, aby to nedělali. Děkuji, pan Hanan. Děkuji, pane předsedo. Tento parlament je posedlen, pose, posedlý tedy deklaracemi a legislativami, a které se a snažíme se tedy ovlivňovat eh, reálný svět. Ale eh, mm, takže čím více tedy jednáme, tím je ta krize větší. Podívejme se třeba na Řecko, jak ta krize teď se eh, šíří kolem Středozemního moře. A teď máme další obsesy, to jsou ty stránky v Nizozemsku a mm, my, mm, čas, my vlastně ale my Eh, my tedy vlastně, co děláme my, jim děláme větší publicitu eh, a tím, že obvinujeme tuto stranu, která je spojena s nizemským premiérem a já myslím, že ten velice eh, dobře reaguje, když to odsuzuje, ale on musí řídit svou zemi, ale <clears throat> hlavní důvod, eh, hlavní problém je, že my eskalujeme to. Já myslím, že bychom udělali, kdybychom se nepouštěli eh, do eh, takových tedy usnesení a kdybychom se zaměřili na to, co se děje v reálném světě. Teraz głos zabierze pan poseł Trzeba Szogor. Dziękuję. Érdekes helyzet alakult ki az EU egyik tagállamában. Děkuji, pane předsedo. Ta situace je velice zajímavá. V jednom ze základajících států eh, tedy země s velice silnou demokratickou tradicí a se silnou liberální tradicí, mám na mysli tedy Nizozemsko, protože teď tady máme jasně xenofobní internetovou stránku za tiché dohody vlády a tam se podněcuje nenávist vůči občanům z jiných členských států. Takže mm, to by bylo odsouzení hodné, i kdyby se to týkalo neevropských občanů, ale vlastně tady se to týká, je to namířeno proti evropským občanům, tak to si myslím, že s tím něco musíme udělat vystoupit proti tomu a měli bychom eh, eh, se Eh, eh, nesnažit rozdělovat Evropu na dobré a špatné občany, protože teď hlavně za této situace potřebujeme více solidarity a více Evropy, než eh, podněcovat nenávist. Děkuji. A nyní paní Norika Nikolaj. Děkuji, hm, pane předsedo. Toto usnesení je začátkem něčeho. Je to první usnesení, které eh, Eh, penalizuje, sankcionuje eh, sdělení zveřejněna na internetu, mm, v té, na této xenofobní stránce, která je namířena proti východní a střední Evropě. Je to hamba, je to škoda, je to hamba. Vlastně tady, je to, tady jde o koaliční vládu. Máme eh, liberály a křesťanské demokraty v, ve vládě. Tato vláda toleruje takovéto projevy nechceme samozřejmě to politizovat, nechceme, aby to způsobovalo antagonismy mezi politickými skupinami, ale je třeba, aby křesťanští demokrata a liberálové se zhostili své zodpovědnosti a prostřednictvím občanské výchovy, kampaní, prostřednictví podobných, tedy podobné osvěty to zarazili, protože teď se to děje hlavně v době krize, protože krize samozřejmě může v Evropské unii oklešťovat demokratická práva. Paní Zuzana Rojdová, minuta. Kolegové, je to facka demokracii, když vláda demokratické země nedokáže jednoznačně odsoudit portál podněcující xenofobii a nenávist mezi národy uvnitř Unie vždyť druhým krokem by také mohlo být označování obchodů a třetím viditelné označení na oděvech všech eh, východo a no uh, středoevropanů. <laughs>

já jsem dnes hlasoval proti tomu usnesení a sice proto, protože jsem toho názoru, že každý občan EU má a musí mít právo předložit svou stížnost. Ať to udělá jak chce, přes masová média nebo přes internet. Dříve se to dělalo přes noviny a nesmí mu být však poručníkováno. Ale a tady vždy se domnívám, že nesmí být nikdy jmenovány národy, ať v rámci EU nebo mimo rámec EU. A především vyjmenovat na této stránce polský národ, protože moje zkušenosti s polskou komunitou v Rakousku jsou úplně jiná, protože kriminalita není národní a to je vždy mezinárodní kriminalita, která se odehrává. Děkuji vám. A nyní po, eh, pan poslanec Jakolín. Děkuji, pane předsedo. Určitě eh, návrh usnesení je užitečný, mm, poněvadž jde o významné téma, téma diskriminace osob které naopak by měly být integrovány a přijaty ve společnosti, takže měly by spíše bych se, se měli snažit o sjednocování, spojování rodin. Evropské občanství to je téma s velkou hodnotou a určitě je třeba zde oživovat to téma větší integrace a máme zde třeba směrnici 38-2004 o tomto aspektu a my zde právě pracujeme na to, že teď v roce 2013 budeme slavit rok evropského občanství, takže naopak bychom měli eliminovat překážky, které ještě zde stojí. A internet samozřejmě to je velký nástroj, ale určitě <clears throat> je třeba i jemu uložit určité požadavky, kterých se musí i internet držet. Děkuji. Děkuji bardzo. Kolejna mluvčí. Děkuji. Další řečník je Elena Basesku. Minuta. Eh, pane předsedo, já jsem si musela vzít slovo teď, eh, poněvadž konference předsedů rozhodla, že pouze eh, eh, vedoucí eh, politických skupin se budou moci v rozpravě vyjádřit. To znamená, že ostatní poslanci v podstatě nemohli uplatnit svobodu projevu. Nemůžeme tolerovat hm, hm, hm, tuto xenofobní nálepku, která na nás ulpila. Jsou to stereotypy, které známe z minulosti, které vedly třeba k holokaustu a k masakrům. A my jsme také zažili masakr třeba v Norsku. A je to tedy hrozné, eh, eh, že tedy nizemská vláda, která je zastoupena i tady v EU, se nedistancovala od PVV, od té dočené strany, protože politické zájmy nejsou žádným alibi. Tady nemůžeme mm, mm, přihlížet eh, těmto projevům xenofobie a diskriminace a rasismu, mm, protože zde vládská, eh, nizozemská vláda ale dělá i jiné věci, třeba brání našim pracovníkům pracovat, omezuje trh. Děkuji, pan Bělan. Jedna minuta, děkuji, pane předsedo. Já souhlasím se, <clears throat> mm, se stanoviskem paní Redingové. Eh, ten portál, kde lze eh, podávat eh, stížnosti na pracovníky z jiných členských států, především z Polska, to je porušením aký kominotér, mm, protože to je iniciativa, která se opírá o extrémní intoleranci. Ale co nás překvapuje, laxní přístup Eh, vůči této aktivitě ze strany Nizozemska, tedy vlády. Je to země, která eh, po mnoho, mnoho let měla výborné kontakty s Polskem. Chci poděkovat všem, eh, kteří říkají, že polští imigranti vždycky přijdou do jiné země s dobrými úmysly a Pan předseda, děkuji. A nyní minutu má slovo Mitro Repo. Pane předsedo, já jsem hlasoval pro toto usnesení. Myslím si, že je důležité, aby Evropský parlament celá jasně vyjádřil své odmítnutí jakékoliv intolerance. Zákaz diskriminace na základě národnosti, to je jeden z základních principů Evropské unie a zde šlo o otevřenou intoleranci a diskriminaci je důležité toto odmítnout také proto, že by eh, se to mohlo rozšířit na další členské státy. Tam, kde jsou eh, ještě podněcovány eh, před sudky, vždy dochází eh, k potížím. Nemůžeme hovořit o pilných lidech na severu a o líných na jihu. Děkuji. Teraz jedna minuta dla pana. Děkuji a nyní pan Van Heck. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že existuje Shakespeareův citát mnoho povyku pro nic. A to je něco podobného. Tady existuje webová stránka v Nizozemsku. Já osobně se nedomnívám, že tato stránka je šťastná. Já také souhlasím s panem Štádlerem, ale myslím si, že v Nizozemsku právě existuje tato strana, která vždy byla proti legálnímu i ilegálnímu přistěhalvelectví i z východní Evropy a tato strana má právo oslovovat své voliče a Evropský parlament vlastně se do toho nesmí měšovat. Tady se to týká eh, svobody názoru. A toto také souvisí s politickou korektností. Nesmíme jít příliš daleko. Děkuji vám a nyní pan Posilt. Děkuji. Pan Wilders, jeho strana a také jeho webová stránka jsou opra, odporní pravicoví extremisté a holandská strana to trpí a tady máme dvě měřítka. E, maďarská strana e, postupuje energicky a také se proti ní energicky postupuje. A nizozemská strana vláda se nechá podporovat těmito silami. Však nesouhlasím s paní Nikolaj, neboť křesťanští demokraté v té, eh, u nás v parlamentu se jasně vyslovili proti této stránce, ale já se také domnívám, že je nutné, aby tuto stránku odmítla nizozemská vláda, která je stále více euroskeptická. To souvisí také s tím, že tuto stránku trpí. Já také doufám, že brzy nastanou v Nizozemsku Nizozemsku takové poměry, abychom na tento zálo, zakladatelský stát mohli být nadále pišní. Děkuji vám. A děkuji nyní a nyní pan Kles. Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, Polsko či eh, jiné eh, evropské země jsou diskriminovány na základě svého původu, tak je to špatné. Otázkou však je, co se s touto webovou stránkou PVV chtělo učinit. Já se domnívám, že jde o stránku, na které je možné hlásit problémy a možná, že také jsou lidé, kteří se domnívají, že nejsou problémy problémy eh, se Schengenem. Ale já se domnívám, že zavedením Schengenu se otevřely eh, také eh, dveře kriminalitě. Kvůli morálním závazkům nemůžeme říci, že problémy neexistují. Musíme je řešit. Pouze takovýto postoj pak může dosáhnout respektu mezi národy. Děkuji. Nyní otázka výsledku prezidentských voleb v Rusku. Nejdřív pan Kaminsky. Pane předsedo, dámy a pánové, co jsme viděli v Rusku, nemůžeme nazvat volbami z technického z z technické stránky tam byla celá řada kandidátů a voliči mohli chodit do volebních místností a vhazovat své hlasy. Ale stále více slýcháme, že docházelo k mnoha nesrovnalostem, ale to však není důvod, proč bychom nemohli hovořit o svobodných volbách, protože kandidáti byli kteří byli skutečnými eh, protivníky v eh, vládní koalici, eh, tak ti nebyli připuštěni k volbám. A proto nemohu souhlasit s tímto usnesením, které nejde příliš daleko. My jsme měli více kritizovat ruskou nedemokracii. Pan Johan, pan Hanan. Pan, děkuji. Všichni jsme viděli, jak se chová Putin a jak se chová vůči vůči baltským zemím, eh, Gruzii i Azerbajdžánu. My také jsme měli problém s naším velvyslancem, protože jsme měli také například problémy se záležitostí Litvinu, Litviněnka. Co získá Kreml z tohoto chování? Já se domnívám, že to se týká toho, jak to eh, eh, o tom hovořili také němečtí eh, historici a je to vlastně exportování interních problémů. Tím pádem si zachová svůj režim, svůj systém. A právě proto my bychom měli nadále zůstat vůči Rusku kritičtí. Děkuji. Děkuji vám. A jedna minuta, pan Uspaskis. Nie ma. Jest, proszę bardzo, panie pośle. Pane předsedo, já jsem hlasoval pro tuto toto usnesení ze dvou důvodů. Za prvé jsem byl pozorovatelem v průběhu voleb do Dumy a také v průběhu prezidentských voleb. Hovořil jsem s různými kandidáty a nikdo neměl žádné námitky a nemůžeme říci, že by volby nebyly spravedlivé. Já jsem také přespěčen o tom, že Evropský parlament nemá morální právo vnucovat svůj názor jiným v EU také dochází e, k porušování lidských práv. Lidé například nemohou chodit na volební mítinky a podobně také dochází k pomluvám. Nejstrašnější je, že Evropský parlament se tomuto nevěnuje a snaží se skrývat eh, eh, trestné činy spáchané na politických oponentech v EU. Lidé jsou posíláni před soudy a byl vytvořen také mechanismus, který tak, že lidé mohou obhájit svá práva až za 10 až 15 let. Omlouvám se vám, pane poslanče, a nyní jedna minuta pan Štádler. Ja, Pane předsedo, jsem velmi rád, že kolega Uspasky se hovořil přede mnou. Mohu potvrdit to, co on viděl. I já jsem byl pozorovatelem při volbách a v Rusku a také kolegyně Gardiny říkala vlastně to tež. Bylo skutečně charakteristické to, jak probíhala debata. Všichni, kdo nebyli ve sboru eh, příznivců, eh, říkali, že eh, ten protivník je hloupý, tak jako to také řekli čeští zástupci zástupci eh, Rusové eh, chtějí tedy ukázat, eh, jak jaká je možnost a svoboda vyjadřování. Rusové eh, nejsou nezletilé děti, oni vědí sami, jaké si mají zorganizovat svou demokracii a oni chtěli stabilitu, již se nechtějí vrátit do té doby, eh, jako za Jelcina, kde mnozí aktivisté eh, se také získali velké bohatství. Děkuji. A nyní pan Belan. Děkuji Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že dva předřečníci přede mnou ukázali, jak e, Rusko buduje e, svoji politiku. Problém ruské politiky je nedostatek plurality a špatná e, svoboda médií. A ne všichni kandidáti mohli vlastně se řádně ucházet o post ve volbách a především eh, eh, eh, je třeba zanalizovat různá ta porušení volebního zákona, ke kterým tam došlo. Avšak je třeba, aby se teď iniciativy chopila občanská společnost a e, je třeba tedy začít dialog s prodemokratickou opozicí. Je třeba zjednodušit pravidla fungování politických stran a zavést více občanských svobod. Brusel by měl podmínit e, spolupráci e, s Ruskem těmito podmínkami. Děkuji a nyní minutu pan Repo. Venäjän tilanne antaa edelleen huolta. Situace v Rusku nám nadále dělá starosti. Musíme však uznat také jasný pokrok, ke kterému po období komunismu v Rusku došlo. Pod vody u prezidentských voleb nebyly nutné, protože neexistoval žádný skutečný protikandidát vůči Putinovi. Opozice by měla více spolupracovat a také média již vykonala dobrou práci a ruská společnost se aktivizovala po volbách do Dumy. Prezident Putin musí uznat, že dnešní Rusko není to Rusko, ve kterém se dostal před 12 lety k moci. Revoluce podle vzoru arabského jara se v Rusku neodehraje. Nejdříve se musí ruská společnost demokratizovat a my tento proces musíme podporovat. A nyní paní poslankyně Andrikiene. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, i když si nemyslím, že to je správné zhodnocení výsledků prezidentských voleb v Rusku. Je třeba si uvědomit ale a vědět, že Evropský parlament si sám vyhodnotil volby a toto hodnocení je jasné. Volby nebyly svobodné a spravedlivé, což znamená, že Eh, poslední volby do Dumy a teď tyto volby tento měsíc, prezidentské volby, jsou eh, diskutabilní a eh, i legitimita vítězů je diskutabilní. Je tudíž logické, jak řekli někteří kolegové, že je třeba, aby se tam změnily i volební zákony. Po těchto volbách se Rusko změnilo a musíme Mm, to pečlivě sledovat eh, a eh, jak musíme to sledovat eh, zde, tedy jak z Evropské unie i na půdě mezinárodních organizací. Děkuji. Kristina Ojuland. Pane předsedo, já jsem hlasovala pro toto usnesení a to především, poněvadž zde mm, mm, do toho usnesení bylo členěno vtěleno řad bylo vtěleno několik významných pozměňovacích návrhů, třeba náš předseda Ferhoštaft, ten eh, mm, předložil pozměňovací návrh, ve kterém deklaruje, že tyto volby nebyly svobodné a spravedlivé, a což znamená, že my jako Evropská unie musíme rozhodnout, eh, zdali ty volby byly legitimní a rozhodnout, zda ten zvolený prezident je legitimním prezidentem země. Samozřejmě, což znamená hodně pro vztahy mezi EU a Ruskem. Před pár dny jsme konali slyšení, kde pan Kasian, pan Kaspar byli přítomni a celá řada dalších kolegů kladla otázku, zda vůbec Evropská unie může nadále pokračovat v běžných vztazích s Ruskem, jako vždy do posud. To je otázka. Děkuji. Minutu má paní Jetemaky. Paní posel nemá na sali, věc bardzo proše pana posla. A není pan posl, protože paní Jetemek je tady. Ne... Herr Putin Pan Putin je absolutní antidemokrat a proto eh, by toto usnesení mělo být ostřejší. Chtěl bych však do budoucnosti zdůraznit následující body. Za prvé je nutné mít absolutní svobodu demonstrování. Je nutné propustit všechny opoziční politiky, kteří byli eh, ve vězení. Eh, dále je nutné umožnit svobodné volby a vytvořit nový registrační postup pro skutečné demokratické strany, tak aby byla zde zajištěna stranická pluralita. Je nutné také zopakovat volby do Dumy. Teprve pak bude možné vytvořit demokratický systém v Rusku. Děkuji bardzo. Teraz jedna minuta. Děkuji. Jedna, jedna minuta. Jednu minutu má pan Takula. Yes. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro toto usnesení. Jako poslanci Evropského parlamentu se musíme zasazovat za naše eh, základní hodnoty. Musíme podporovat reformy v Rusku a k tomu patří také svobodné volby. Podle našich představ nebyl eh, zvoleni legálně ani Duma, ani ruský prezident. My musíme nadále podporovat demokratické úsilí v Rusku, ale Evropská unie musí také požadovat nové volby. Když jsme tady zde ve Štrasburku, tak musíme myslet na to, že vedle nás také je Rada Evropy, která klade na Rusko požadavky, které musí Rusko splnit, například v oblasti lidských práv. Nyní se musíme zasazovat o uskutečnění nových voleb v Rusku, tak aby hnutí, které nyní vzniklo, docílilo změny v Rusku. Děkuji vám a nyní paní poslankyně Záborská. Děkuji vám. Hlasovala jsem za toto předložené usnesení, i když si myslím, že není dostatečné. Tady se hovoří o nedostatcích a nesrovnalostech při přípravě a realizaci voleb. Já jsem však přesvědčená o tom, že tyto volby byly zmanipulované. Já jsem vyrůstala v komunismu a vím, co to znamená, když volební účast je na hranici 100%. Takovou tu účast zaznamenali v mnohých regionech Ruska. Evropská unie unie bude silným globálním hráčem jenom tehdy, když se nenecháme vydírat. My jsme sice závislí na ruském plynu a ropě, ale Rusko je zároveň také odkázané na naše miliardy, které za tyto suroviny platíme. Vzkazuji tedy panu Putinovi, že budeme sledovat pozorně jeho další kroky a když bude utlačovat, pokud pokojně demonstrující občany, pak jsme stejně jako v případě Běloruska ochotni přijmout konkrétní opatření. A ještě na závěr pan Landsbergis. Prosím, máte slovo jednu minutu. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro toto usnesení, i když si myslím, že usnesení mohlo být konkrétnější. Já bych tady chtěl ohlásit jeden poznávací návrh k odstavci 1a. A tak to zní. Když bereme vážně to, že opravdu výběr kandidátů nebyl svobodný. Děkuji vám, pane poslanče, a nyní bude se konat vysvětlení hlasování k situaci v Kazachstánu a první bude hovořit pan Kamin. Pane předsedo, Politicky splň... Vážení kolegové, vážené kolegyně, geopoliticky Kazachstán Eh, hraje významnou roli nejenom v této části světa, ale vůbec v celé té Euroazii. Kazachstán se úspěšně vyhnul nacionálním a náboženským konfliktům, které jsou tak běžné v této části světa a <clears throat> díky to musíme ocenit, tuto náboženskou toleranci. A to je právě i důvod, proč jsme s velkým napětím sledovali, co se dělo eh, v, prosinci minulého roku eh, při těch manifestacích a proto kvituji, že aspoň podle posledních informací kazachské orgány se pokouší Mm, odsoudit vyníky a popohnat je před soud. Musíme vyslat jasný signál. Demokracie je něco, co je pro všechny a nikdo není nad zákonem a proto vyník musí být potrestán. Děkuji. A nyní Daniel Hanan. Nevidím ho, že by to byl, takže minutu má pan Murphy. Pane předsedo, moje e, skupina Evropská sjednocená levice navrhla celou řadu pozměňovacích návrhů, abychom posílili toto usnesení. Já odsuzuji brutální masakr ze strany e, tedy těch ozbrojených složek. Já i odsuzuji zatýkání opozice a persekuci médií, nezávislých odborů, novinářů. Já i podporuji, eh, podporoval jsem tu eh, stávku pracujících od samého počátku, jejich požadavky eh, jsou opodstatněné a já i pozbuzuji všechny pracující novináře, se kterými jsem se setkal, protože oni otevřeně se rozhodli vystoupit proti režimy, ale já jsem se zdržel ze závěrečného hlasování, protože přes všechny ty obavy, které zde vznikají, že se zhoršuje stav lidských práv, tak toto usnesení podstatě se ale mm, nesnaží i e, mm, vysnat takový signál, že e, e, situace se zhoršuje, protože to vypadá, jako kdyby se zlepšovala, což je opak. Děkuji a nyní paní Ojuland, minuta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro usnesení o Kazachstánu včera. Zde mm, se vedla hluboká diskuze o tom, co se děje v Kazachstánu. Eh, události z prosince mm, jsou eh, události, které, které musí každý odsoudit a všichni, kteří eh, zabíjeli mm, tak, a kteří ubližovali lidem, tak musí být popohnáni před soud. Je to odsouzení hodné. Na druhé straně však Kazachstán je skutečně významnou zemí, je to velký zdroj a je v zájmu Evropské unie spolupracovat s Kazachstánem. A samozřejmě, ale předpokladem takové spolupráce musí být, že Kazachstán bude směřovat směrem k demokracii, k demokratickým hodnotám. Pan eh, prezident Nazarbájev nyní má příležitost eh, svůj národ a svou zem eh, vést na cestě k lepší budoucnosti podle demokratických principů. Děkuji. A nyní pan Tanok, prosím. My jsme se zdrželi při tomto usnesení. Kazachstán a EU mají dobré vztahy a měli bychom posílit naši vzájemnou, eh, vzájemný dialog v oblasti boje proti terorismu a také boje proti drogám. Také my podporujeme kazachské úřady, že se snaží zlepšit také e, situaci v oblasti lidských práv a také doufáme, že kazachské úřady plně vyšetří e, situaci související se střílením do pracujících v prosinci. Takže my jako e, politická skupina se domníváme, že usnesení není objektivní a právě proto jsme se zdrželi a je to zajímavé, že máme z úplně jiných důvodů, ale stejné stanovisko jako GUE. A nyní přejdeme k vysvětlení hlasování usnesení situace v Nigerii. Jako první bude hovořit pan Stadler. Prezident. Pane předsedo, já jsem hlasoval pro toto usnesení. Chtěl bych však dodat, že to je pouze jeden problém, který musíme vidět. Vždyť v muslimských zemích celkově je mnoho útoků proti křesťanům a těmto komunitám. Také v Egyptě se to stalo a zhoršilo se to od arabského jara. Také v Sýrii je tomu tak, také v Iráku. Iráčtí křesťané jsou od takzvaného osvobození eh, malou menšinou. Znám mnohé uprchlíky v Rakousku z této této země. Když se včera eh, říkalo, že by se z toho neměl dělat konflikt náboženství, tak je to směšné. Vždyť tomu tak je a ohrozuje to naše eh, bratry. Měli bychom pro tyto křesťanské komunity udělat mnohem více. Na vyjašnění v proceduře vyjašnění hlasů eh, nemáme. Děkuji. Jenom pro vaši informaci Eh, tady eh, se nebude aplikovat eh, modrá karta, jenom abyste věděli. Takže teď má slovo pan Kaminský. Pane předsedo, křesťané dnes na světě jsou náboženskou skupinou, která je persekuována do velké míry v řadě zemí, v řadě kontinentů, včetně Nigérie, bohužel já jakožto křesťan a řada z nás, tak mm, mm, my cítíme solidaritu s našimi persekuovanými bratry v Nigerii. A je dobré, že Evropský parlament se k tomu vyslovil, protože v 21. století nikdo nemůže souhlasit s tím, aby někdo, kdo hovoří a hlásá lásku, tedy křesťané, aby byli zabíjeni a e, aby byli zbavováni svých práv. Musím říci, že tady nepodporujeme je pouze tedy modlitbami, ale i akcemi konkrétními. Děkuji. A nyní Paul Murphy minuta. Pane předsedo, také společně s naší sesterskou eh, stranou v Alžírsku odmítáme násilí, protože tato strana nic nenabízí, pouze podporuje násilí ze strany státních moci. Pro socialisty znamená to, že je třeba sjednotit dělnickou třídu proti eh, společnému nepříteli, což je biznis a také státní moc, kteří kradou státní a veřejné statky, kdy 80% obyvatelstva v Alžírsku žije v chudobě. Také v Nyní se v Alžírsku volá po změně systému a to je to, co v Alžírsku potřebujeme tak, aby pardon, v Nigerii. V rezoluci to... Děkuji a poslední řečník k tomuto usnesení je pan Bernd Poslat. Pane předsedo, v osmé největší zemi repy s eh, jsou dnes miliony lidí a křesťané brutálně pronásledováni, tak jak to vidíme také eh, ohledně útoku na katolický kostel. Pokud my jako Evropská unie neřekneme, že chceme také chránit křesťany ve světě, pak se to bude rozšiřovat. Eh, my jsme pro eh, svobodu náboženství, pro dialog mezi náboženstvími, ale musíme také říci, že pokud se my nepostaráme o křesťany, tak kdo to udělá? Jsem velmi vděčen Evropskému parlamentu za tento jasný směr. Od paní Eštnové bych si však přál ještě další činnosti v tomto směru. Děkuji vám. Ostatní punkt. Děkuji. A poslední bod vysvětlení hlasování eh, k usnesení o šestém světovém fóru o vodě. Paní Miranda, první řečník, není v sále a tudíž dám slovo panu Štádlerovi. Pan, pane předsedo, dámy a pánové. Dnes vedeme s velmi zajímavou debatu o usnesení ohledně 6. světového fóra o vodě. Eh, domnívám se, že eh, bylo důležité také to, co říkala paní komisařka, že se bude postupovat proti těm zemím, které eh, nedokázaly implementovat příslušnou rámcovou směrnici. Tím apelujeme také na země, které jsou mimo platnost této směrnice pozice Evropská unie bere vážně eh, nutnost eh, se pořit s vodou. Eh, myslím si, že bychom však měli také přemýšlet o tom, zda bychom v budoucnosti neměli eh, oddělit eh, také jednotlivé druhy vody, tedy pitnou vodu a jinak užitkovou vodu. Nesmíme přihlížet k tomu, jak lidé v rozvojových zemích, kde je špatná kvalita vody, nemají přístup k vodě. Eh, musíme zajistit jasný přístup všech. A nyní pan poslanec Kaminský. Pane předsedo, dámy a pánové, sešli jsme se ve Štrasburku v této době a v sou, současné době se také v Marseji koná e, Světové fórum o vodě a debatuje o velice důležitých tématech. Protože velká část světových občanů nemá e, pořádný dostatečný přístup k vodě. A právě proto podporuji tvrzení, že přístup k vodě je jedno základní lidské právo, protože voda je život. A proto je důležité, že Evropský parlament i Evropská komise se do této věci zapojují. Já také doufám, že během fóra se konají velice dobrá a plodná jednání. A nyní paní Basesku. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože zlepšení přístupu k vodě také zlepšuje standard života. Je také nutné správně spravovat vodní zdroje a tak snižovat chudobu, protože my bychom se více měli také vodou zabývat v souvislosti s snižováním chudoby. Také vodní zdroje zdroje by se měly probírat v rámci konference Rio plus 20. Voda je důležitá také z ekonomického hlediska. Já podporuji myšlenku vytvořit eh, globální světové plány pro management vody. Je také nutné znovu zhodnotit eh, finance, které jsou pro tuto oblast k dispozici, neboť v Rumunsku je také voda prioritou při implementování eh, environmentálního aky. Děkuji vám a nyní pan posel. Pane předsedo, minulý týden v Římě jsem měl možnost studovat to, jak intenzivně FAO a Justicia et Pax se připravovali na toto světové fórum o vodě. Jde skutečně o rozhodující otázku budoucnosti pro celé lidstvo, proto vítám toto usnesení. Myslím si však, že bychom se tímto tématem měli zabývat intenzivněji. Vždyť voda není jenom zdrojem života, ale také smrti může se kvůli vodě také válčit. Právě proto je nezbytné, abychom zajistili, tak jak říkala kolegyně Basesku, správné řízení vody eh, s vodní eh, management a veškeré fantazie eh, musí být omezeny. Jedná se skutečně o veřejný statek, který patří celému lidstvu. Proto jsem předložil pozměňovací návrh v tomto smyslu. Voda nesmí být předmětem spekulací anebo vykořišťování. Děkuji bardzo i ostatní mluvce. V... Děkuji a poslední řečník na seznamu je Charles Danok. Moje skupina EKR je pro usnesení k tomu šestému fóru o vodě i dnes polovina obyvatel v rozvojovém světě nemá přístup k základním sanitárním potřebám a milion lidí pořád pijí nezdravou, škodlivou vodu. A veřejné zdraví a ochrana, ochrana životního prostředí, to je to, co zdůrazňuje tato zpráva jako hlavní priorita vodohospodářství, což je velice správné a vítáme fakt, že také zpráva uznává roli a to je přístup k čisté vodě pro mír a spolupráci je to důležité pro vyřešení konfliktu a proto podporujeme apel na implementaci mezinárodní dohody o společném sdílení vodních zdrojů a pozemní vody a podzemní vody eh, přes hranice. A to platí i pro eh, mírový proces eh, na Středním východě, kde právě velkým politickým problémem tam je přístup k vodě. Děkuji, tím jsme vyčerpali seznam řečníků a Eh, můžeme přerušit schůzi až do tří hodin.